Mes chers collègues, la séance est ouverte. Takže kolegové, zahajujeme dnešní zasedání. Já se chci jenom ujistit, zda nejsou žádné připomínky k pořadu jednání, že můžeme považovat za schválený. Vy jste obdrželi um, návrh zápisu z 3. dubna. Takže máte k tomu nějaké postřehy či připomínky? Tím pádem považuji eh, tento pořad jednání za schválený. Čímž se dostáváme k první zprávě v rámci, v rámci tedy eh, postupu hlasování. Paní Toma? Paní Toma nemá kartu? No dobrá. Takže když budeme používat eh, elektronické hlasování a já sdělím výsledek, tak mi prosím sdělíte, jaký, jak hlasujete, aby náhodou nedošlo k tomu, že váš hlas nebude zohledněn. Ale protože jsme počítali s tím, že se bude hlasovat ve, až ve 3 čtvrtě, a teď je 40, tak je možné, tedy, že budeme muset počkat, takže jestli si chcete zaspívat nebo eh, si ještě povídat, eh, sdělit nějaký příběh, Takže si uděláme ještě na těch pět minut drobnou pauzičku. Propel toi Barbara.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 which, which says that the Court of Auditors has to come with a special report. Madame Thomas est de retour, il est donc... Euh... Paní Toma se nám vrátila a, a je 45, 10.45, takže, takže můžeme eh, se do toho znovu pustit. Eh, takže máme tu eh, soubor zpráv k hlasování. Nejprve je to zpráva pana Sarvami, to je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci na, žá, na základě eh, žádosti z Finska. Um, takže pr- prověřil, prověřili jsme elektronické hlasovací zařízení, již jste vložili eh, kartu, zahajujeme hlasování. J'attends 32 votes. Očekáváme 32. Je tu hlas 11 proti? Amendement numéro 2. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Trojka. Kdo se zdržel? Schváleno. 5. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo se zdržel? ne, šest, eh, Kdo je pro, proti? Kdo se zdržel? Schváleno sedm, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno osm, Kdo je pro? Kdo proti? Kdo se zdržel? Schváleno devět, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno deset, Kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel, schváleno. 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 14 odpada. A nyní jedna, kdo je pro, je proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní k celému textu ve smyslu změn elektronickým hlasováním zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to schváleno 32 eh, proti dvěma. Blahopřejeme, pane Sarvama. A nyní pan Olbricht. A to je zlepšení viditelnosti, výkonnosti evropských strukturálních a investičních fondů. Číslo jedna, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel. Schváleno. Číslo dva, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel to ověříme elektronickým hlasováním. Číslo dvě. Konec. E, zamítá se. Tři, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. Čtyři, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno, pět, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítá se, šest, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, sedm, kdo je pro, proti, kdo se zdržel schváleno, osm, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Teď celé znění elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 33 proti 3. Blahopřejeme, pane Olbricht. Nyní tu se máme vyslovit k zprávě pana Depré, týkající se stanovení eh, postupu pro určení členského příslušného státu, pana příslušníka třetí země, týká se to tedy Dublinského protokolu tento návrh stanoviska, který nám eh, představil pan Depre na základě tedy přepracování dublinského návrhu, tady máme opravdu mnoho 500 eh, eh, pozměňovacích návrhů pana Montela, který se skutečně vyznamenal tím počtem návrhů. Možná jednou nám řekne, čím byly odůvodněny ty jeho návrhy. Jde víceméně o vyškrtnutí textu komise, včetně těch nezměněných částí, těch částí, které se nezměnily v tom přepracování. Sekretariát nás žádá, abychom hlasovali o všech těch vyškrtnutí paní Montel v bloku. Kdo se chce vyjádřit? Pane Zany, prosím. Co se týče této věci, tak bych se chtěla omluvit eh, kolegům. Je to postup, se kterým nesouhlasím, ale bohužel v tomto případě eh, lhůta byla 15. února. Já jsem o tom hovořil také eh, s kolegyní a jsem si jistý, že nic takového už se nebude opakovat. I protože osobně musím říci, že mm, je to zbytečné mm, pro veškerý výbor, takže tentokrát to bylo opravdu naposledy, kdy se něco takového stalo takovýto postup eh, práce. Pour, uh, Madame Montel no. Bylo by dobré, kdyby se paní Montel eh, chovala trošku s větší eh, úctou, trošku víc zodpovědnosti, s větší zodpovědností, protože tohle je opravdu taková trochu blokování práce parlamentu. Takže, bude, jak říkám, budeme hlasovat an blok, ehm, máme toto právo ehm, předložit to eh, v bloku eh, sérii pozměňovacích návrhů leda, kdyby v některých eh, částech žádala skupina či ehm, tři poslanci samostatné hlasování. Ale i kdyby tu bylo oddělené hlasování, hm, tak mohu rozhodnout na základě odmítnutí pozměňovacího návrhu předložit další pozměňovací návrhy v bloku, pokud mají eh, obdobný obsah či cíle. A já, já si eh, myslím, že byste nenamítali, abychom postupovali přesně eh, v tomto duchu a tudíž, abychom hlasovali v jednom bloku. A na základě pravidla 154 jsem se odmlčel tak myslím, že jsme tu otázku vyřešili. Pan Zany nás povzbudil v tomto, s tímto, tímto směrem, ehm, takže tady budeme to brát v bloku. Ehm, v 93 až 154 to je až na stránku 22 Takže všechny tyto pozměňovací návrhy. 22 prvních stránek až eh, tohoto hlasování. Až 554 eh, tedy. Takže kdo je? Prosím, eh, zvedněte ruku, jestli souhlasíte s tímto hlasováním bloku. Kdo je chce zachovat? Nikdo. Nikdo se nezdržel. Takže eh, od začátku až po 554 eh, já eh, skutečně schvaluji to tento jednomyslný postoj výboru. Předložíme teď hlasování tento blok určitého počtu návrhů, některé z nich od paní Montel, ale některé nebyly v rámci toho bloku prvního. Takže teď 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 158, kde pro, proti, kdo se zdržel. Zamítá se. 387, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Nyní se vyjadříme ke kompromisu 3. Elektronickým hlasováním. Hlasujeme ke kompromisu 3. Konec hlasování. Schválen velkou většinou. 398, kdo je pro, kdo proti, kdo se zdržel. Zamítá se 400, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítá se 401, kdo je pro, je proti, se zdržel, zamítá se. Kompromis 4. Budeme o něm hlasovat. Budeme hlasovat zvedáním rukou, kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno? Kompromis 5, kde pro? je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 415. Kdo je pro? Odpada. Pardon. 417. O, to. Takže 417 je pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 420 má stejný cíl, takže odpada. 11 a 419 je pro, proti, zdrželi se. Schváleno 421, 422, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Zamítá se. Sedmička padá. Hm, hm, nebo ne? Sedmička, kdo je pro? Neodpadá. Šestka byla schválená, takže neodpadá. Takže sedmička, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 410, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítá se. 412, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítá, schváleno, pardon, 453, kdo je pro, proti, ověříme elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamít. Ta se jedna, 11 proti 12. Třináct. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Čtrnáct je pro. Proti. Zdrželi se. Zvedejte hezky ruce. Takže 14 je pro. Znovu. Proti. Ověříme elektronicky k čtrnáctku. Hlasujeme. Konec. Schváleno. 21 proti 13. Nyní 15. Bude pro. Proti. Se že schváleno. 16 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 5 532 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 534 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. A nyní an, v bloku k bodu odůvodnění, recitalu, eh, paní, eh, to jsou body eh, pozměňovací návrhy paní Montel znovu. Takže k celku těchto pozměňovacích návrhů paní Montel k recitálům 25, 26 našeho hlasovacího seznamu. Kdo je pro tyto pozměňovací návrhy, kdo je proti těchto, těmto pozměňovacím návrhům, kdo se zdržel, takže se zamítají. A nyní eh, k další pozměňovací návrhy k recitálům. 17, kde pro, proti, kdo se zdržel. Zamítá se 19 pro, tedy 18 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 24 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 32 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 33 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 36 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 41 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 46 pro, proti, zdrželi se, e, zamítá se. Kompromis číslo 1 pro, proti, zdrželi se, Kompromis 1 schválen. Návrh 49 odpadá. Návrh 47 odpadá. Návrh 3 odpadá. 52. Tedy 3. Trojka. Trojka. Trojku předložíme k hlasování, čili je třeba se vyjádřit trojce. Kdo je pro trojku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 52 odpadá, protože jsme schválili trojku. 55, 58, 61, 63 mají stejný účel, předkladem hlasování pro, proti, zdrželi se. Zamítá se kompromis Číslo dva, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 54 odpadá. devět pro, proti, se zdržel, zamítá se, 65 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, pozměňovací návrh číslo 5 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní celek. Ve smyslu změn. Elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování. 25 proti 5 schválené, 4 se zdrželi. Blahopřejeme panu Deprem. Nyní se máme vyjádřit k přesunu eh, prostředků, převodu prostředků, eh, to souvisí s právou pana Servany, 2 miliony 500 tisíc eh, k, té, k, té, k tomu fondu Nokia, globalizaci elektronickým hlasováním, Konec hlasování. Takže to bylo schváleno. Pan Taron tu nemá žádnou další žádost. Paní Holmajer také ne. Otázka. Já mám jednu otázku, pane předsedo. E, obracím se na komisi. Mohli byste nám prosím eh, poskytnout někdy příště zprávu ohledně budov EPA EMA? Eh, protože tady máme vlastně eh, dlouhodobé budovy a mě by zajímaly scénáře Evropské komise, protože zatím jsme to nechtěli takto přijmout, protože tam nebyla žádná takzvaná break-up doložka a Teď samozřejmě máme také otázku eh, Londýna. Eh, tady vlastně eh, jsme například měli tu budovu umístěnu přímo tedy v blízkosti City of London a jako kdyby v Londýně nebyla žádná jiná stavební místa. Takže mě by zajímalo, jestli máme nějaké možnosti eh, eh, nějakých eh, pronájmu jiných, jiných možností. Tohle je opravdu poměrně nákladné. Já nevím, jestli to nezpochybňuje k Brexit. Každopádně tohle přijde na pořad jednání v, vyjednávání o Brexitu. Chce komise odpovědět teď nebo ne? Každopádně vaše otázka byla sformulována. Budeme čekat na eh, odpověď komise na dalším zasedání. Dobře. Dobře, velmi dobře. A nyní paní Guardia Zabal, Eider Guardia Zabal, která nás seznámí s eh, trilogem ohledně financování Eh, tedy eh, těch půjček eh, Evropské investiční banky mimo území Evropské unie. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, ten trialog začal před pár týdny. Už proběhla tři eh, zasedání a eh, tři setkání tedy eh, trialogu a myslím si, že se nám daří dosáhnout určitého pokroku. Identifikovali jsme devět oblastí, v nichž je potřeba vyjednávat. Samozřejmě také jsme se trochu zabývali pozměňovacími návrhy, ale některá ta témata opravdu překračují tu zprávu. Eh, ale máme tedy devět eh, oblastí, z nich eh, ve čtyřech už máme takovou předběžnou dohodu. Tady jde například o politiku týkajících se malých a středních podniků, klimatických změn, rovnoprávnosti a flexibility a převodů peněz které nejsou utraceny. Takže tohle jsou oblasti, kde už opravdu mm, téměř uzavíráme eh, konečnou dohodu. Eh, potom máme další dvě oblasti, eh, kde jsme opravdu postoupili daleko ku předu a příště už bychom se měli dohodnout na konečném změní. Jednak tady jde o transparentnost a výkaznictví. Ve třech institucích nyní tedy diskutujeme o tom, jak bychom mohli zajistit, aby Evropský parlament eh, uchoval důvěrnost eh, některých dokumentů, ale také máme eh, nárok na to, abychom měli nějaké místnosti čtení, kde je možno tedy zaručit čtení těchto důvěrných dokumentů. EIB eh, e a prostě i jiných eh, dokumentů, které mohou obsahovat citlivé ekonomické údaje. Nicméně všechny tři instituce se shodují na tom, že převod informací musí existovat, takže teď je už otázka jenom toho, jak přesně to zajistit. Tak, aby s tím také všichni souhlasili ještě ke zdanění, tam si také myslím, že dosáhneme dohodu. Rada už pracuje na návrhu textu, který vychází i z našich návrhů, nejenom z návrhů komise. Je to velmi citlivé téma a musím říci, že předsednictví rady přes určité pochyby. Bylo otevřené vyjednávání a e, myslím si, že v otázce zdanění dosáhneme důležitého kroku ku předu, zejména co se týče vyhýbání se e, povinnosti placení daní a také agresivního daňového plánování. Některé země e, také vlastně jsou autorizovány jako prostředníci pro provádění finančních transakcí. Ty konečné detaily eh, samotného textu tedy ještě stanoveny nejsou, ale eh, určitě se nám to podaří a potom to bude nejdůležitější daňový text, který se nám kdy podařilo dohodnout v evropských institucích. To znamená, eh, zbývají nám tři otevřené otázky. Jednak jsou to ty eh, delegované akty. My tedy chceme, abychom eh, pozměnili přílohu 4. To jsou eh, politiky pro vnější mandát EIB. Nás by tedy zajímalo, zda by možné vlastně nějakým způsobem pozměnit tuhletu přílohu, aniž bychom otevřeli pandořinu skřínku všech vnějších akcí EU. Pokud se nám to podaří bez těch delegovaných aktů, tak eh, by to mělo eh, proběhnout relativně snadno. Potom ještě máme dvě velmi důležité otázky, které jsou otevřené. Jednak je to řízení eh, zpráva fondu. My navrhujeme, že by to mělo být tedy ze strany, že by to mělo být řízeno ze strany komise, protože tam určitě potom dojde i k úsporám, k efektivitě. Komise řídí i jiné fondy, takže by to nemělo být problematické. Ale členské státy naprosto stoprocentně odmítají tento přenést na komisi ehm, toto řízení a zdá se, že v tuto chvíli je to plně zablokováno. Já jsem opravdu překvapena eh, přístupem rady k této věci, protože mm, komise jasně prokázala, eh, že zde by mohlo dojít k úsporám pokud by komise převzala řízení tohoto fondu. Prostě by tam ne, nedošlo k žádným dodatečným nákladům. My v tuto chvíli platíme externí agentuře za to, aby to dělala. Takže když eh, tedy zadáváme ven něco, co můžeme dělat vevnitř v institucích, tak zdá se, že tedy to úplně není nejlepší způsobem, jak, způsob, jak spravovat rozpočet. Rada přitom neustále hovoří o tom, abychom se zaměřovali v rozpočtu na, výsvět, na výsledky, abychom neplýtvali prostředky daňových poplatníků. Přitom tohle tedy by byl dobrý příklad toho, jak toho dosáhnout. A potom ještě máme jednu otevřenou věc a to jsou takzvané stropy tohoto vnějšího mandátu. Tedy mandátu poskytovat tyto úvěry. A eh, komise navrhla určité zvýšení, parlament navrhuje ještě vyšší zvýšení, eh, abychom vykompenzovali za prostředky, které se eh, poskytovaly předem v některých oblastech. Rada mm, zde vůbec nepokročila. Ještě připomínám, že v polovině vyjednávání jsme získali skvělou zprávu o tom, že eh, Velká Británie eh, vůbec nechce eh, diskutovat o otázce víceletého finančního rámce, což, na, což nám tuhle tu situaci ještě zkomplikovalo. Já jsem tedy požádala radu, zda by bylo možné eh, jako řešení akceptovat to, že bychom tedy nepřijali konečné řešení o zvýšení eh, kapacity toho eh, vnějšího mandátu, ale že bychom tedy stanovili nějaké podmínky, že bychom to podmínili například eh, existencí úvěrů v posledním roce rozpočtu. Takže vlastně potom bychom mohli dosáhnout stejného cíle, ale rada by zatím nemusela rozhodnout. Prostě bychom eh, toto rozhodování mohli dělat vždycky eh, pro každý jednotlivý rok. A v případě, že by to bylo možné, fond by dostal tedy více prostředků. To byl opravdu jenom takový první návrh, takový testovací návrh. A předsednictví nyní se pokusí tedy najít na radě eh, možnost, eh, zda by se tím tedy dalo souhlasit. Možná ne eh, o konkrétní částce, ale o tom načasování. Rada se tomu tedy věnuje a pokud pozitivně zareagují, tak v parlamentu se potom podíváme na to, jak bychom to tedy mohli rozpracovat, jak právně, tak technicky. s pomocí eh, odborníků, kteří na tom pracují, ale také s pomocí komise, protože i komise se snaží všechny takhle propojit. Já jsem radě vysvětlila, že to je spíše takový politický návrh, že testujeme, zda rada by byla otevřena tomu um, nalézt nějaké um, takové přechodné řešení. A bohužel další trialog nás čeká až 30. května. Takže oficiálně se tedy nesejdeme do té doby, ale já doufám a respektive jsem si jistá, že určitě budeme mít nějaké neformální diskuse, tak abychom dosáhli pokroku a abychom to 30. května už opravdu mohli to uzavřít. Děkuji. Děkuji, paní Gardiazebal za to, že jste toto všechno řekla. Děkuji za to, že jste takto, takovýmto způsobem eh, k, k dispozici angažovaná také v trialogu o Evropským, mm, Evropském fondu pro udržitelný rozvoj. Takže já myslím, že tady budeme se těšit eh, pokroku, pokud jde o ty nespolupracují jurisdikce, to znamená vlastně daňové ráje, které napomáhají různým offshoreovým operacím a vyhýbání se daňové povinnosti. Myslím, že je to podstatný pokrok a Evropská unie musí skutečně tímto směrem eh, dál pokračovat eh, bez eh, jakýchkoliv kroků zpět pokud jde řízení fondů eh, komisí eh, oproti EBI. Eh, e Já nevím, jestli tady není trošku selhání také z rady, protože máme stejný problém s Fondem pro udržitelný rozvoj. Bylo by dobré, kdybychom jednoznačně se dozvěděli, jaký je, jaký je stanovisko rady, pokud jde o schopnost komise toto řídit, aby to nebylo prostě na úrovni pouze dohadu. Pokud jde o e, zvýšení toho stropu, no tak to je samozřejmě něco, co můžeme ještě přehodnotit, můžeme to přizpůsobit v průběhu let. Pan Depre. Pane předsedo, jen velmi stručně. Teoreticky jsem součástí delegace parlamentu, ale účastnil jsem se pouze jednoho zasedání trialogu, bohužel Tudíž mohu podpo- pouze vyjádřit svoji podporu EDER eh, a chci eh, poděkovat, poblahopřát k veškerému úsilí a eh, inteligenci, s níž vede tu proceduru. Měli jsme tady jeden problém ohledně možnosti zvýšení té disponibilní částky. Těm konzultacím nedošlo v té požadované formě, ale z hlediska obsahového plně souhlasíme s s tím návrhem, s jejím návrhem podporujeme její iniciativu a její přístup k vyjednávání. Pan Kolma. Děkuji, pane předsedo. Eh, Já bych chtěla také nejdříve srdečně poděkovat za angažovanost a také za to, že eh, nás skutečně kolovice eh, v této aréně chráníte, hájíte. Ale chtěla bych říct ještě jednu věc u které si nejsem úplně jist, jestli eh, argumentujeme správně, když říkáme, že to vyříší komise, tyto úkoly, a že nás to pak nebude nic stát v takovém případě. A já si myslím, že to může být chybné vnímání. A úředníci komise také něco stojí, takže v tomto ohledu je to pouze otázka, zda Eh, tyto náklady nám budou vykázány, protože tím pověříme tím kolem někoho externího, kdo požaduje nějaký poplatek, nebo zda to vyřešíme přes vlastní personál, ale v obou případech se to financuje, z něčeho se to platí. Otázkou je, kdo to odvede lépe, účinněji, efektivněji. A zatím k tomu nemohu moc říct, ale... Možná Chcete říct, že je eh, na komisi příliš mnoho uh, úředníků? Zwar auch, aber nicht. No, myslím si to sice ve skutečnosti, že tomu tak je, ale nebudu teď tak konkrétní. Ale opravdu to je tak, když se podíváme, nebo když přemýšlíme o EFSI, tak tam jsme jednomyslně řekli, že uh, by to měla řešit banka, IB. A když se podíváme na nový fond, o kterém hovoříme, má podobnou strukturu, tak mm, možná i tímto úkolem bychom potom měli pověřit nějakou banku, možná Světovou banku nebo EIP. Já nejsem proti tomu, aby to dělala komise, ale to odůvodnění, že v případě eh, komise je to pro nás zdarma, tak to není eh, pravda. A potom ještě z hlediska obsahu bych chtěla odkázat na to, že v případě záručního fondu Eh, v oblasti investic, eh, například v Africe, tam chceme to nějak podnítit, ten nástroj potom dává smysl, ale musíme oproti EFSI dávat pozor na to, protože EFSI používáme v EU, tak tady se mění eh, dva parametry. EFSI měl problém s adicionalitou a tady máme naopak problém v oblasti rizika. V případě FC Afriky by to bylo totiž přesně naopak. V Africe bychom tu adicionalitu dosáhli poměrně snadno, ale vyhodnocení rizika by potom asi bylo poměrně náročné, tak abychom mohli eh, zařídit odpovídající eh, management rizika. A potom tady máme také ty tři pilíře, eh, které platí pro pomoc v Africe eh, nebo i pro ty příhraniční státy. A neměli bychom zapomínat ty dva hlavní pilíře také, protože je důležité, abychom eh, na místě nejdříve vytvořili podmínky pro smysluplné a udržitelné investice. A ještě úplně na závěr, já si myslím, že i v tomto případě bychom se měli postarat o velkou transparentnost a i z hlediska těch eh, částek, které za EU vynakládáme, tak eh, a chceme u ní dosáhnout eh, pákového efektu, tak abychom mohli dosáhnout více investic, tak to vše by mělo probíhat velmi transparentně. Děkuji. Merci. Děkuji. Kdo další si přeje si vzít slovo? Obrátím se na Eder, aby vyvodila případné závěry z této výměny názorů. Prosím, máte slovo. Sí, gracias, presidente. Eh, es que el señor Colmer preguntaba eh, si los funcionarios de la Comisión Europea no cuestan. Děkuji, pan Colmer se ptal, zda <laughs> zaměstnanci Evropské komise pracují zdarma. Ano, není tomu tak, ale na komisi už nyní spravují takovéto prostředky a mají na to tým. Takže zpráva aktiv záročního fondu nebo řízení aktiv by nevedla k navýšení nákladů. V tuto chvíli platíme EIB, aby, se, aby to dělala, takže tyto peníze bychom mohli ušetřit. A zůstaly by ve fondu pro vnější činnosti EIB. Takže podstatě by potom bylo možné použít tyto peníze pro investice eh, vně EU. A FSD, tady hovoříme opravdu o tom též. Ono samozřejmě máme jednu věc finančního řízení a druhou věc otázky, kdo implementuje projekty. To je samozřejmě EIB a bude i nadále e, činit tato rozhodnutí. Tohle to jsou prostě dvě různé věci. A to je vše, děkuji. Eh Takže teď budeme muset Eh, přerušit, pak ve 12 jsme, máme naprogramované společné zasedání výboru pro rozpočet DEV a AFETu, kdy se budeme zabývat stavem jednání v rámci trialogu o, o projektu Evropského fondu pro udržitelný rozvoj, takže já se vám omlouvám, že jsme to eh, zfoukli tak trochu rychle, eh, ale E, byla to skutečně nějaká brutální e, akcelerace, e, ale vy jste s tím vyjádřili souhlas. Bylo to díky tomu, jak jasně jste se všichni vyjadřovali. Takže tím pádem máme pauzu do 12 hodin.